prezident Lotyšské republiky. herr präsident der republik lettland sehr geehrter pane prezidente lotyšské republiky eh, drahý valdise Satlersi, je to pro nás skutečně veliká radost, že vás můžeme takto poprvé přivítat eh, v Evropském parlamentu. Nejprve dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste kladně reagoval na pozvání a e, že jste tedy zde, abyste e, se vyslovil před naším parlamentem dnes, kdy slavíme desáté výročí zavedení eura. Jste prezidentem Lotyšska, které se poměrně nedávno připojilo k Evropské unii a je to skutečná e, premiéra, protože to bylo také poprvé, co byla hrána evropská hymna na přivítání představitele členského státu Unie. Zde v zasedacím sále. U příležitosti vaší návštěvy dovolte, abych připomenul historický význam rozšíření Evropské unie, eh, k kterému došlo v roce 2004. Bylo zapotřebí víc jak 60 let, eh, aby vaše země mohla eh, přistoupit k demokratické a svobodné Evropě. Dnes žijeme v míru, svobodě a demokracii. Naši občané a občanky se plně těší perspektivám, eh, o kterých se jejich rodičům ani a našim rodičům ani nesnilo a my eh, se z toho můžeme upřímně z celého srdce radovat. Nicméně je dnes Evropská unie tváří v tvář dalším velkým výzvám. Obyvatelé Lotyšska to také pocítili, především v důsledku finanční krize, Eh, která eh, také silně zasáhla i vaši zemi, eh, pane prezidente. A pak je to krize plynu v Rusku a na Ukrajině, která právem vyvolává obavy v obyvatelích Lotyšska. A právě ve chvílích krize je Eh, členství v Evropské unii znovu eh, posilováno solidaritou. Eh, my si uvědomujeme význam společenství, spolupráce mezi evropskými institucemi a členskými státy. Společně jsme silnější, společně můžeme lépe bránit naše hodnoty ve světě a je to proto, co Evropský parlament si opravdu přeje, aby rychle vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Smlouva, která umožní Evropské Evropské unii jednat efektivnějším způsobem a řešit tyto velké výzvy. V tomto kontextu evropské volby, které proběhnou v červnu letošního roku, eh, mají skutečně zásadní význam, protože společně v demokratické Evropské unii je teď Evropský parlament orgánem, který spolurozhoduje v celé řadě oblastí a chceme přispět k eh, vytváření eh, dalších eh, předpokladů pro mír a spolupráci v Evropě. Jsem tedy přesvědčen, že občané a občanky Lotyšska a dalších evropských zemí si dobře uvědomují, eh, jakou váhu má jejich hlas, že mohou opravdu ovlivňovat rozhodnutí a doufám, že se eh, v četném počtu zúčastní eh, evropských voleb. Pane prezidente, je tedy teď pro mě potěšením vás vyzvat, abyste se ujal slova zde v zasedacím sále Evropského parlamentu. Ještě jednou buďte nám srdečně vítán. godājamais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputáti, dámas un kungi. Dámy a pánové, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat eh, předsedovi Evropského parlamentu za velice milá slova přivítání, že mám možnost eh, oslovit eh, poslance, kteří byli zvoleni jednotlivými členskými státy. Pro mě je to ohromná čest, že te, zde mohu stát před vámi. Také mám možnost hovořit k vám lotyšsky, svojí mateřštinou protože lotyština je jedním z oficiálních jazyků Evropské unie po dobu pěti let. Hovořím k vám v době, kdy lotyští poslanci, europoslanci ukončí svůj první mandát. Rád bych využil této možnosti, abych jim poděkovala za jejich přispění. Dámy a páto, pánové, rok 2009 je nesmírně důležitým rokem pro Lotyšsko. Během tohoto roku budeme oslavovat páté výročí přistoupení Lotyšska jak do Evropské unie, tak do NATO. Členství v těchto mezinárodních organizacích je nesmírně důležité. Bylo to naplnění strategického cíle poté, co Lotyšsko nabilo opět nezávislosti v roce 1991. Lotyšsko jasně vyjádřilo svoji vůli být členem Evropské unie i NATO. Rozšíření demokratické rodiny Evropské unie, která se odhrála před deseti lety, je velice významným postupem od vytvoření Evropské unie. Tato změna byla nesmírně významná, protože Evropská unie se rozšířila o země, které předtím byly v izolaci. A tato izolace byla proti jejich vůli. Nicméně z historického hlediska tyto státy měly stejné hodnoty jako staré členské státy Evropské unie. V loňském roce Lotyšsko eh, slavilo výročí své nové státnosti. 90 let. Opět eh, jsme potvrdili naši vůli, abychom žili v nezávislém samostatném státě. Akt Eh, který prohlásil eh, samostatnost Lotyšska roce 1918, a není cituji, všichni občané bez ohledu na svůj etnický původ jsou vyzváni, aby přispěli eh, k existenci této země. Čili jsme připsali stejná práva všem. Byl to stát, který neměl prosazovat jakoukoliv nespravedlnost. Lotyšská republika jasně prohlásila, že chce podporovat eh, lidská práva, a to 30 let předtím, než byla přijata deklarace v všeobecných lidských právech. Lotyšsko také vždy patřilo do Evropy. Tento pocit eh, žil v našem státě celou řadu let, kdy ostatní střední a východní eh, východoevropské země byly spojeny se zemí, kdy hodnoty Eh, byli v určitém ideologickém vězení. Čili byli jsme členy bývalého východního bloku, ale bylo to východní vězení, které bylo bráněno hrozbami, výhruškami a tanky. Barbarství této ideologie opět byla znázorněna ve filmu Sovětský příběh, který stvárnil Edwin Schnur, což je letyský režisér, který byl také vysílán v Evropském parlamentu. Máme společné dědictví, ale naše cesty byly odlišné, ale můžeme se podívat, jak bude naše budoucnost vypadat v budoucnosti. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Evropskému parlamentu za písemné prohlášení, které bylo přijato 22.9. Eh, v loňském roce. Je to eh, prohlášení z 23 srpna, kdy eh, je to den, kdy si připomínáme oběti stalinistického režimu. Tím se Evropanům eh, připomíná eh, tragická historie jak v Lotyšsku, tak ve východně střední Evropě. Teď bych se chtěl zabývat událostmi z poslední doby. V letošním roce Eh, mimochodem eh, budeme slavit páté výročí přistoupení Lotyšska k Evropské unii a Severoatlantické alianci. A proto je dobré se podívat zpět na těch pět let, jak jsme je prožili, jak eh, jsme byli úspěšní a jaké cíle máme ještě před sebou. Za prvé, naše Eh, vůle přistoupit eh, k Evropské unii také podpořila demokratický eh, růst v naší zemi a Lotyšsko tak prokázalo své odhodlání budoucnost sladit s evropský, evropskou identitou. Svoboda, demokracie, odpovědnost právní stát, lidská práva, rovnost, tolerance a dobro sociální výdobytky. To všechno se stalo eh, našimi hlavními hesly přistoupení k Unii také výrazně e, zvýšilo naší cenu co do e, investic ze strany zahraničních partnerů. E, lotyšská ekonomika výrazně rostla. Za třetí, můžeme se teď také těšit a využívat volného pohybu osob. Můžeme volně cestovat v šengenském prostoru. Je obrovsky snadné teď získávat zkušenosti, cestovat, pracovat či studovat v jiných členských členských státech Unie. Za čtvrté, volný pohyb služeb a zboží otevřel podnikání nové možnosti. Každý podnikatel, každý spotřebitel teď může fungovat naprosto volně, neexistují hranice, neexistují celní překážky pro zemi, jako je moje, která má malý vnitřní trh, je to zvlášť významné. A za páté, a to je nejdůležitější, eh, lotyština je teď eh, s hlasem, který je v Evropě slyšet. A naopak Naopak, můžeme být hrdí na to, že máme k dispozici unikátní systém spolupráce, který nám umožňuje hledat proaktivní řešení takovým globálním výzvám, jako jsou klimatické změny či změny demografické, potřeba udržitelných eh, zdrojů energetiky, eh, řešení otázek, jako je migrace či šoky ve finančním sektoru. Lotyšsko nejenom využívá nových politických a eh, hospodářských nástrojů, ale zároveň také na sebe bere mnohem větší odpovědnost, co se týče budoucnosti Evropy obecně. Je to odpovědnost, kterou my vnímáme jako odpovědnost vůči evropským občanům. Když se dívám podíváme zpátky na naše e, e, dobytky a e, úspěchy, tak si také musíme uvědomit určitá pochybení. Vláda, když Lotyšsko přistoupilo k Unii, měla pocit, že dosáhla maxima a tak trochu usnula na Vavřínech. Neuvědomili jsme si, že jsme na počátku cesty a ne na konci celého procesu. Evropská unie nabízí široké možnosti, ale je skutečně na každém jednotlivém členském státu, jak s nimi naloží. My, Lotyši, jsme nevyužili maximálně všech těchto možností. Ne vždy jsme využili politiku soudržnosti tím nejoptimálnějším způsobem a to platí i pro finanční možnosti. Naše vládní orgány se zatím stále ještě učí, jak fungovat v unijním kontextu. Nebyli jsme dost zacílení v naší přípravě na zavedení eura a e, jsou to prostě chyby, které zvlášť vyvstávají na povrch v době finanční krize. Nicméně i ti nejzavilejší euroskeptici musí uznat, že e, celková pro a proti e, jsou jednoznačně e, v tom prvním sledu, to znamená těch pro je víc. Chtěli bychom se vrátit zpátky k celním překážkám? Určitě ne. Chceme ukazovat doklady při vstupu do sousedních států? Ne. Chtěl by snad někdo znovu zavést překážky volnému pohybu pracovních sil azyl a tak dále, určitě ne. I euroskeptici si rychle zvykají na to, co je dobré a e, přestávají být euroskeptiky a zůstávají pouhými skeptiky. Dámy a pánové, situace v globálním finančním systému a ekonomice se v posledních měsících výrazně zhoršila a hodně změnila e, význam vlád v těchto e, v tomto eh, světě. Dosud byly finanční trhy poměrně volné, svobodné. Byli jsme přesvědčeni, že se eh, sami dokážou regulovat. Věřili jsme eh, trhu a trhům. Mysleli jsme si, že všechno to prostě bude zapadat do svých míst a ono to také tak bylo. Nicméně v době této globální krize vidíme, jak obrovsky negativní může být tato situace pro naše ekonomiky. Obyčejní lidé na ulici jsou teď výrazně zasaženi. E, události, které začaly e, e, nabírat plnou sílu v závěru loňského roku, prokázaly, že vlády musí v těchto procesech hrát výraznější roli musíme e, si uvědomit, že jsme řídili kormidlo ekonomiky s polozavřenýma očima. Bylo to nezodpovědné, bohužel jsme se zbudili příliš pozdě. A teď vidíme, že náš vůz e, jede směrem do finančních bažin a že je prostě pozdě věci teď měnit. Je to situace, ve které musíme hledat globální řešení jak pro Evropu, tak pro celý svět. Svět potřebuje globálně koordinovanou reakci na e, znovu oživení zastavení ekonomického růstu. Musíme spolupracovat na vytváření a rozvoji mechanismu nových finančních systémů. Je potřeba tedy zavést silné kontrolní mechanismy, nicméně nemůžeme omezovat iniciativy a e, procesy na trhu. Skutečně vyvážený přístup, to bude ta největší výzva. My, členské státy Evropské unie, máme mimořádnou jedinečnou výhodu e, implementovat naše národní aktivity koordinovaným způsobem a tím vlastně můžeme zajistit jednocenější a udržitelnější řešení. Evropská komise také připravila plán pro revitalizaci evropské ekonomiky. Je to zásadní krok, který eh, by nás mohl eh, vyvést eh, z té finanční bažiny. A teď dovolte ještě národní řešení. Globální finanční krize se dotkla i Lotyšska. Bylo tady řečeno, že Lotyšsko se stává zemí, kde je opravdu velmi dramatická finanční situace Eh, a v současné době eh, stimuly eh, existují Snažíme se stabilizovat naší eh, vnitrostátní finanční a hospodářskou situaci rychle. Je to obtížný úkol, nicméně můžeme překonat krizi pouze tehdy, když budeme mít jasnou vizi. Nemůžeme jen tak chybně eh, přijímat eh, dlouhodob, krátkodobá řešení dlouhodobých problémů. Šest vládních a opozičních stran v lotyšském parlamentu se shodlo na společném přístupu. Jde o to podpořit stabilizační akční plán předložený vládou. Tato do dohoda umožňuje e, speciální kontrolní mechanismus pro užívání e, půjček, které vláda poskytuje a rovněž e, stanovuje střednědobé priority pro lotyšskou ekonomiku, zjednodušení exportů, zajištění rovné a spravedlivé soutěže a snížení deficitu a zavedení eura v roce 2012. Při vstoupení k eurozóně se stalo jedním z nejstrategičtějších a nej nejvýznamnějších cílů Lotyšska eh, v jeho dlouhodobé snaze posílit finanční a ekonomickou stabilitu. Jsem rád, že Lotyšsko nebylo ponecháno samo sobě eh, pro, eh, při řešení těchto věcí. Nejenom mezinárodní organizace, ale i členské státy Unie a další nám pomáhají a my si velice vážíme těchto výrazů solidarity. Dámy a pánové, každé Eh, úspěšné rozšíření neznamená eh, jenom eh, přistoupení dalších eh, zemí, posílení také agendy a rozšíření agendy. Lotyšsko přistoupilo v situaci, kdy se vlastně definovala na úrovni Unie politika dobrého sousedství a kdy se stanovovaly příslušné nástroje. Od té doby se Evropská unie stala aktivnějším hráčem v zahraniční politice, v politice dobrého sousedství i směrem na východ a myslím si, že lze říct, že se o to nové členské členské státy také zasadily a přispěly k tomu. Eh, Lotyšsko eh, vnímá tyto věci velice aktivně a i do budoucna chce hrát aktivní roli při definici a implementaci této politiky. Tady eh, jde o víc než o vztahy mezi Evropskou unii a těmi nejbližšími sousedy, se kterými sdílí pozemní či námořní hlanice. Jde také o posílení pozice Evropské, Evropy jako globální globálního hráče. Lotyšsko a další země aktivně podporují rostoucí roli Evropské unie ve východním regionu. Vznikla také nová eh, politika východní partnerství a jde o to, Eh, také vnímat specifické rysy tohoto regionu a tím dospět k efektivnější a ambicioznější eh, unijní politice v této eh, oblasti. Lotyšsko vítá iniciativy komise. Východní partnerství má posílit ekonomické a politické vazby mezi Unií a zeměmi regionu a zároveň také posilovat vzájemnou spolupráci uvnitř regionu. Eh, další rozvoj východního partnerství musí být založen na principu diferenciace, to znamená eh, odlišovaného přístupu eh, Unie k jednotlivým státům. Některé země se chtějí stát součástí rodiny Evropské unie, jiné země mají zase jiné cíle. Naše politika bude úspěšná tehdy a jenom tehdy, když budeme spolupracovat se všemi zeměmi v této oblasti a poskytovat, když budeme poskytovat pomoci pomoc eh, ve chvíli, kdy to bude nutné. Chci ještě říct, že jsem také dostal pozitivní zpětnou vazbu ohledně posilování a prohlubování spolupráce, eh, když jsem v loňském roce eh, v závěru roku navštívil Kazachstán, Turkmenistán a Uzbekistán. Eh, Lotyšsko vždy aktivně přistupovalo k implementaci politiky sousedství a bude tak i pokračovat a posilovat své bilaterální vztahy. Každý členský stát má svou historickou zkušenost a také své možnosti, jak spolupracovat spolupracovat na tomto e, společném projektu. E, východní dimenze lotyšského e, přispění se bude opírat o naše znalosti, o naší historickou zkušenost. Lotyšsko má odpovědnost aplikovat své konkrétní znalosti a svou zkušenost, jinak to bude do deseti let pryč. A Lotyšsko v očích východních partnerů se stane pouze jednou z evropských z unijních států a ne branou e, do Evropy. E, Lotyšsko si dobře uvědomuje, co je třeba dělat. Podporuje také dialog e, tak, aby v sousedních státech byla Unie lépe vnímána, aby byly více vnímány a pochopeny její hodnoty a cíle politiky dobrého sousedství a východního partnerství. Zároveň je to také možnost, jak se dozvědět od našich partnerů, co je tíží, jakou mají představu budoucích vztahů. Já si myslím opravdu opravdu, že by bylo užitečné pro Evropu, kdyby východní partnerství bylo projektem, který by byl zahájen již v době českého předsednictví. Dámy a pánové, v prvních dnech českého předsednictví se eh, energetická bezpečnost dostala opravdu na přední místo. Energetická krize, finanční krize, to jsou cyklické fenomény, je třeba hledat nové zdroje, obnovitelné zdroje a to skutečně bude asi trvalá priorita priorita na globální agendě a pocitujeme to víc a víc každým dnem. Energetická bezpečnost má velmi výraznou vnější dimenzi, to znamená, že my ji nemůžeme vnímat eh, v izolaci a bez toho, aniž bychom se dívali, co se děje ve světě, jak to také prokázal eh, konflikt eh, v Gruzii v loňském roce. I v minulosti se prostě Eh, tyto věci řešili pouze na národní úrovni, ne jako evropská eh, eh, témata. Nicméně v posledních letech tady jsou nové skutečnosti, ty zdroje vysychají, dochází také k různým výpadkům a státy si uvědomují čím dál tím větší nutnost společné energetické politiky. V současné situaci je hlavním politickým úkolem zajištění pravidelné Eh, bezpečného a stálého eh, energetického zdroje eh, s dlouhodobým ohledem na životní prostředí. V některých oblastech, co se týče například rozvoje energetického sektoru, šetrné, sektoru šetrného k životnímu prostředí, má Evropská unie velice ambiciozní cíle, které je třeba naplnit. A musíme si uvědomit, že jsme pouze na počátku dlouhého období, půjde o diversifikaci energetických zdrojů a vytvoření společného trhu. Nedávné události přerušení dodávek plynu z Ruska nám otevřelo oči a přesvědčili jsme se, že musíme hledat globální řešení na evropské úrovni. Je naší odpovědností využít tohoto pochopení, tohoto momentu a vrhnout se plně do těchto otázek. Nemůžeme si dovolit, aby tento výsledek se rozmělnil a roztal jako sníh na jarním slunci. Není možné řešit otázky energetické bezpečnosti, aniž bychom se nepustili do do aktivního dialogu se zeměmi, které eh, jsou zdrojem těchto, eh, této energetické eh, síly, takže musíme s tím začít. Další významný úkol je integrace baltických trhů s energetikou. Eh, do skandinávských a evropských eh, trhů. Integrace baltického regionu eh, byla různo a nejednotná. Dejme tomu doprava, tam to šlo rychle, ale energetické trhy tam to stagnuje. Musíme říct, že je třeba posílit energetickou bezpečnost a solidaritu v této oblasti v Evropě a také se tady vlastně uvažuje o rozvoji přenosové sítě a propojení s pobaltskými zeměmi tak, aby se tyto země dostaly do souladu s evropskými státy a byly plně e, propojeny. Já si velmi vážím švédského angažmá v této věci. E, Švédsko bude mít možnost také toto téma zavést na svou agendu v druhém roku, kdy se e, ujme předsednictví Evropské Evropské unie. Myslím si, že silná Evropská unie spočívá na silných regionech, ať se jedná o středozemní oblast či pobaltské státy či jiné regiony. Dámy a pánové, původní cíl eh, evropského projektu bezpečnosti eh, a míru eh, se zůstává stejný. Nicméně prostředí, ve kterém se snažíme tyto cíle naplnit, se mění. Eh, situace je opravdu odlišná od té před 50 eh, lety. Noví silní hráči se objevují na scéně. Pouze pokud budeme konzistentní, budeme mít dlouhodobé vize, pokud budeme jednotní, tak neprohrajeme v globální hospodářské soutěži. Pokud budeme jednotní, tak zajistíme sociální blahobyt. Jedně tak docílíme naše cíle, které byly podpořeny našimi občany, kteří pro nás hlasovali, abychom se stali členy Evropské unie. Evropský parlament mnohokrát nabídl širší perspektivy, co se týče evropské budoucnosti. Především zajistil velice dobrý rovný přístup k evropskému rozšíření. Růst a rozvoj Evropské unie také posílil rozvoj ve světě. Je to určitý potenciál, který musíme využít. V několika desetiletích Evropská unie je velice dobrým, důležitým partnerem pro nové ekonomiky, také pro Latinskou Ameriku. Je důležité, že to je zastoupení eh, demokraticky zvolených zástupců eh, z jednotlivých členských států, kteří podporují tento proces. Je důležité posílit tu úlohu Evropského parlamentu, aby se tento projekt dostal blíže k občanům. Evropský parlament eh, bude sehrávat ještě důležitější úlohu v budoucnosti. Je důležité, abychom podpořili naši jednotu v rozmanitosti. Je důležité, abychom spolupracovali na evropském projektu. Je to práce, kterou musíme odvést spolu. Je to naše sdílená odpovědnost vůči Evropě. Je nesmírně důležité, aby Evropská unie nebyla roztřištěna. Členské státy Evropské unie musí nabízet řešení, eh, které eh, povedou k vyhnutí se problému několika rychlostní Evropy. Musíme se podívat také na osud Lisabonské smlouvy, protože to je právní předpoklad pro Evropskou unii, aby mohl právně fungovat, aby také posílil svoje právní postavení na mezinárodní scéně. Když uplatníme principy v Lisabonské smlouvy, tak eh, budeme moci naplnit potenciál Spojené Evropy. Nicméně Dopad Lisabonské smlouvy v praxi bude záležet na vůli jednotlivých členských států, evropských institucí, abychom skutečně zůstali v jednotě, abychom podpořili naši solidaritu. Dámy a pánové, do roku 2004 Lotyšsko mělo cíl připojit se k Evropské unii. Od té chvíle naše cíle jsou stanoveny v kontextu evropských cílů. Nemůžeme se považovat eh, za stát, který není součástí Evropy. Cíle Lotyšska mohou být naplňovány pouze, pokud budou zapadat do jednotné vize celé Evropy. Cíle Evropské unie jsou splnitelné, protože odrážejí vůli jednotlivých členských států. Evropská unie byla posílena na společných hodnotách, které musí být posíleny. Veřejné občanské debaty mohou posílit tyto hodnoty. Pouze tak můžeme také přidat další hodnoty, eh, které vytvářejí celou Evropskou unii. Je to úkol pro naše politiky, vedoucí představitele v Evropské unii, aby společně mohli definovat eh, tyto evropské hodnoty. Podívejme se do budoucnosti. Jak eh, vidíme Evropskou unii, jak vidím já budoucnost lotiska v Evropské unii do roku 2015. Po ekonomické krizi vznikne několik center moci. A tyto centra moci vzniknou i v Evropské unii. Evropská unie má možnost a schopnost zůstat jednotná, protože jedině tak naplníme naše cíle. Evropská unie musí zůstat otevřena všem evropským občanům, kteří chtějí podpořit její hodnoty, čili naše jednota v rozmanitosti je důležitá v posílení naší úlohy v budoucnosti. Evropská unie bude rozšířená, ale bude mít stále schopnost fungovat efektivním způsobem. Evropská unie bude mít možnost také zjistit si svoji vlastní bezpečnost a také stabilitu v sousedních zemí. Vzdělání je důležité pro jednotlivé členské státy a také napomůže, aby Evropská unie opět nabila své vedoucí úlohy v oblasti vědy a výzkumu, v globálním kontextu. Nebudou existovat malé a velké země Evropské unie. Evropská unie jako celek bude hodnocena podle svých výsledků a ne podle geografických kritérií. Evropa bude jednotná na základě silných regionů, které budou prosazovat své vlastní zájmy, kteří budou společně vzájemně úzce spolupracovat. Tím zajistí sociální rozvoj a tím se bude dále Evropská unie rozvíjet. Znalosti a dovednosti Evropy k tomu zcela jistě přispějí. A otázka zní, jaká bude úloha Lotyšska v roce 2015 v Evropské unii. Bude to Lotyšsko, které překoná krizi, bude to eh, rozkvétající centrum v Balském regionu. Budeme strukturálně odlišní, budeme silnější a poprvé Lotyšsko bude řešit velké globální otázky, protože Lotyšsko bude předsedající země Evropské unie. Naše přispění do Evropské unie bude především spojení s našimi východními regiony. Lotyšsko, podobně jako středomorské země, které spojují jižní region, Lotyšsko bude spojovat východní země. Čili naše zkušenosti s integrací budou určitým stimulem pro další otevřenost Evropy. Rok 2015 není příliš daleko, je to otázka šesti let. Před stoletím eh, velký lotyšský básník napsal pouze to, co se mění, bude přetrvávat. To má svoji platnost i dnes. Evropa se zásadním způsobem změní. Bude silnější z ekonomického hlediska, sociálního zabezpečení, spolupráce posílí dále své hodnoty. Každý Evropan bude hrdý na to, že může žít v Evropě a že je zároveň eh, občanem své země. Různorodost Evropy, otázka zodpovědnosti každého občana za svůj stát, ale i za celou Evropu, to je Evropa budoucnosti. Dámy a pánové, poslanci, rozvoj Evropy je měřitkem našeho úspěchu. Pochopitelně je to zodpovědnost každého z nás. Chtěl bych vzat všechny europoslance, abyste posílili porozumění mezi našimi občany, abychom posílili naše sdílené cíle, abychom měli vliv na život každého z našich občanů. Podpora každého evropského občana by podpořili myšlenku, Evropanství je naše záruka do budoucnosti. Chtěl bych poděkovat všem členům Evropského parlamentu za jejich práci během vašich mandátů. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchu ve vaší práci v budoucnosti a také během nastávajících eh, voleb do Evropského parlamentu. Děkuji. Pane předsedo, Jménem Evropského parlamentu vám děkuji eh, za vaše vystoupení, za vaše odhodlání, evropské odhodlání. A samozřejmě jsme si s velkým potěšením eh, vyslechli ty díky, které jste zde uvedl na adresu Evropského parlamentu. Já si velmi dobře vzpomínám eh, na přístupová jednání v druhé polovině 90. let Lotyšsko, Litva a Slovensko byly v té době vyloučeni z těchto jednání a právě Evropský parlament žádal vlády, aby Litva, Lotyšsko a Slovensko byly zahrnuty do jednání o přistoupení do Evropské unie a právě díky tomu 1. května 2004 se Lotyšsko, Litva a Slovensko také staly členy Evropské unie. Hovořil jste o otázce energie. Já se k tomu vrátím a stručně vám na tuto otázku odpovíme. Máme velmi zodpovědného komisaře Andrese Pibakse, který tedy je vaším občanem, který minulý týden a tento týden jasně ukázal, že je člověkem na svém místě, pokud jde o komunikaci s Ruskem a Ukrajinou a já děkuji komisaři za jeho angažmá. Pane předsedo, na závěr bych rád řekl následující. Vy jste říkal, že se Lotyšsko učí, ale dokonce i ti, kteří jsou členy Evropské unie už od samého začátku, se učí, učí se z vaší zkušenosti, učí se z vaší historické zkušenosti a pokud jsme připraveni vzájemně si naslouchat, tak eh, je to pro nás všechny obohacením a všichni společně na základě našich společných hodnot eh, budeme moci být silní, demokratičtí a svobodní. Děkuji, pane předsedo. Bylo pro nás potěšením přivítat zde dnes eh, v Evropském parlamentu. Takže ukončíme vysvětlení hlasování. Přistoupíme nyní ke zprávě.